Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, ich darf Sie... Pánové, dovolím si vás eh, velice srdečně přivítat všechny, kteří dorazili. Zvláště zdravím kolega Hekmarka, ale také všechny ostatní kolegy. Samozřejmě kolegu Hekmarka zdravím proto, že je příslušným zpravodajem. Vítám také hosty, kteří tady jsou dnes s námi a kteří nám předají dodatečné informace Nechtěla bych hovořit dlouze, jenom říci, že ITRE se otázkou frekvenční politice zabýval v září 2010. Jsme mm, dostali tři opatření, které představila komise ohledně rozšiřování širokopásmového připojení. A v tomto balíčku byly tři opatření, jednak doporučení pak eh, sdělení k širokopásmému eh, připojení a potom eh, opatření z hlediska frekvenční politiky. Dále máme také podklad, který se týká digitální agendy a dividendy. A jde o to, abychom v této věci pracovali na vybudování Evropy, která by byla založena na znalostech a která by se takto dále rozvíjela. Naplánovali, měli jsme už při, příslušné diskuze v, eh, na výboru, eh, řešili jsme otázky městské oblasti a venkovské oblasti. Situace jsou velmi různé v různých členských státech. Ale pokud je chceme si udržet a rozšířit širokopásmové mm, připojení, musíme zajistit konkurenceschopnost Evropské unie a potřebujeme tedy zodpovědné cíle v otázkách širokopásmového připojení. Dnes budeme mít slyšení a získáme eh, důležitá sdělení ohledně krátkodobého a dlouhodobého používání aplikací Spektra. Doufám, že jednotlivé prezentace, které tady zaznějí, pomohou kolegovi Hekmarkovi, ale také ostatním kolegům, aby jim tato záležitost byla jasnější, jak se vyvíjí trh, jaké nové služby zde budou existovat, za jakých cen a jak se bude vyvíjet poptávka širokopásmového připojení a jaké mm, ekonomické, sociální a další dopady eh, bude mít tato politika. Dále budeme hovořit také o eh, frekvenční politice a možnostech, které poskytuje zvláště z hlediska malých a středně velkých podniků. A také si budeme klást otázku, zda uvolnění eh, kmitočtu bude postačující k tomu, eh, abychom rozšířili širokopásmové připojení a zda potřebujeme harmonizaci či nikoli. Takže tyto otázky byste měli být projednány, nebudu již déle hovořit a myslím si, že tím mohu uzavřít toto úvodní slovo a předám nejdříve slovo panu Hekmarkovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Herberte, a děkuji vám všem za to, že jste se dostavili. Já si velice vítám toho, že jste všichni jste. Samozřejmě zvláště jsem rád, že přišli stínoví zpravodajové, protože teď právě zahojujeme debaty na toto téma a bude dobré se tomuto tématu věnovat ve všech různých politických frakcích. Tato debata o budoucí politice spektra patří k těm důležitějším. Pomůže nám povýšit evropskou konkurenceschopnost a také nám poskytne příležitost tomu stát se centrem pro tvůrčí přístup a inovace. Eh, já, pane Čermene, eh, pane předsedo, minulý týden eh, jsem si povšiml vrcholné schůzky ve Washingtonu a měla to být schůzka mezi dvěma největšími ekonomikami světa, americkou a čínskou. Ale problém této schůzky spočívá v tom, že vycházela z takových nominálních eh, východisek, jelikož eh, americká a čínská ekonomika jsou přece druhou a třetí největší, zatímco evropská ekonomika je tou největší na světě. Někdy na to zapomínáme a vzdáváme se příliš rychle eh, našich ambicí a někdy chceme být v budoucnu třetí nebo čtvrtí, ale to není dobře se na to takto dívat. Myslím, že bychom měli pracovat na tom, aby Evropa byla jedničkou a z tohoto hlediska je potřeba dělat to, co je pro Evropu nejlepší. Politika spektra nám nabízí širokou široký výběr reform, které mohou připravit nové příležitosti pro evropskou ekonomiku. Chci vám připomenout jednu věc. Proč hovoříme o Americe nebo Číně jako o největších ekonomikách a snadno zapomínáme přitom na evropskou ekonomiku, je to tím, že oni mají větší trhy. Náš trh je fragmentární. Proto také je vidíme jako číslo jedna a dvě na světě a v sobě spatřujeme eh, ekonomiku číslo tři. Ale celý telekomunikační trh nám nabízí příležitost uskutečnit digitální interní trh, ale také skutečný vnitřní trh, protože digitální vnitřní trh by mohl být hybnou silou reform. Co se týče jmen v obchodním životě, jako třeba je Google nebo Yahoo, nebo někdo takový, většina nových moderních společností pochází většinou z USA a odpovídající eh, evropské společnosti to nikdy nedosáhnou tak daleko, nejsou eh, tak velké, protože mají nevýhodu na globální scéně v porovnání s těmito americkými společnostmi. A v budoucnu to možná bude stejně i s indickými či čínskými společnostmi. Proto si myslím, že musíme v budoucnu se snažit zaujmout tu vedoucí pozici a připomenout si to, že eh, Evropa v 90. letech vedla eh, na poli telekomunikací a mobilním poli. Znamená to, že se tady eh, odehrál rychlý rozvoj operátorů, ale i zařízení a také jsme mohli využívat moderních technologií. Takže nešlo jenom o to že se objevovala, eh, objevovalo nové telekomunikační eh, prostředí, ale také se zvýšila konkurenceschopnost v evropském eh, obchodním životě internet, širokopásmové technologie, to všechno pomohlo zvýšit produktivitu a to je důležité pro konkurenceschopnou budoucnosti. Takže když hovoříme o digitálním trhu nebo o politice spektra, tak nehovoříme pouze o tom, jak vytvořit ty nejlepší podmínky pro evropský telekomunikační průmysl a operátory. Jde zde především o to zajistit, aby evropská ekonomika, média, kultura, služba, podnikatelství, evropské podniky budou mít eh, v budoucnu ty nejlepší příležitosti. Tak to tady je. Z tohoto hlediska si myslím, že pro nás vyplývá zodpovědnost uvolnit maximum spektra, které potřebujeme, abychom se stali světovou jedničkou. Nechceme být číslem tři na světě. Musíme uvolnit dostatek spektra, které nám umožní stát se jedničkou, stát se vedoucí silou inovací, které umožní vznik nových oborů a nových podniků. To je naše zodpovědnost. A měli bychom se tohoto úkolu ujmout nyní. Nyní jde o všechno, protože když promeškáme ty příležitosti, tak se nám posléze, později už je nepodaří získat, protože později už telekomunikační eh, obor bude vypadat úplně jinak. Dosavadní diskuse se vedla mezi konfliktem zájmů mezi vysílacími společnostmi a novými komerčními aplikacemi, nejrůznějšími. To je ale chyba. Měli bychom se o této věci bavit z jiného úhlu. Měli bychom především hovořit o tom, jak zajistit to, aby vysílání a kultura a obsah mohly využívat veškeré příležitosti eh, širokého pásma, mobilního širokého pásma. A zároveň musíme zajistit, aby tradiční vysílání nebylo brzděno. Můžeme i změnit struktury, ale musíme přitom zajistit to, abychom si zachovali stejný styl vysílání, jaký máme teď. To dosáhneme, když budeme flexibilní a budeme sledovat stejné cíle. Uvolníme maximum spektra, ale také budeme pečlivě alokovat a eh, v případě potřeby i kompenzovat tyto realokace. Splněním tohoto cíle dokážeme mnohé. A to proto, pane předsedo, že když se podívám na kvantitativní údaje zvyšování mobilního provozu, jsou to obrovská astronomická čísla. Někdy na to zapomínáme, protože e, ta čísla jsou tak vysoká, že nám už nedávají smysl. K tomu se ještě vrátíme později dnes, ale od teď až do roku 2014 jsou odhady, že e, mobilní datový provoz se zvýší až 30krát. A uvidíme, že v různých členských státech, tam, kde už je maximální penetrace, že tyto, tato čísla jsou ještě vyšší. Takže záleží na nás se rozhodnout, jestli skutečně chceme sehrávat to vůči postavení a jestli chceme být dostatečně flexibilní na to, abychom zajistili zároveň jednak evropské vůči postavení a zavést skutečný evropský vnitřní trh pro všechny produkty a služby, tím, že bychom teď podpořili ty telekomunikační struktury a zároveň, abychom zajistili vysílání a e, distribuci odpovídajícího obsahu. Myslím, že dokázat to můžeme, ale e, vyžaduje to, abychom tedy v hledáčku měli cíl, který bude pro Evropu nejlepší. Možná, že to pro některé z nás bude znít provokativně, ale myslím, že není provokací říci, že Evropa by měla být ta nejlepší. Děkuji vám a těším se na toto slyšení. Srdečné díky za tento úvod a já bych zahájil rád první panel. Vítáme všechny hosty, každý bude mít 10 minut, tak abychom mohli pak položit ještě pár otázek. Jako první bude hovořit ředitel pro veřejnou politiku z Vodafonu, pan Richard Fizi. Máte slovo. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo děkuji za pozvání a za možnost tady hovořit. Já budu stručný, protože pan Heckmark řekl hodně z toho, co se měl v úmyslu říci já. A já je mohu jen potvrdit, že souhlasím s tím, co tady již zaznělo. Podle mého názoru eh, způsob, jak spravujeme spektrum, je asi ten nejdůležitější eh, faktor eh, v, naší, eh, v našem průmyslu, v našem hospodářství, nad kterým vy, politici, máte přímou, přímý vliv. A ten důvod je jednoduchý. Bezdrátové odvětví umožňuje mnoho různých hospodářských i sociálních aktivit a také sem spadá obrovské množství eh, hospodářských a eh, sociálních aktivit v Evropě. Rozsah eh, a míra toho, co bude možné díky bezdrátovým technologiím, se bude dále zvyšovat. A současně velikost spektra, která je k dispozici na podporu Eh, rostoucí poptávky a rostoucích možností zůstává přesně stále stejné. Množství spektra nebo velikost spektra pro všechny tyto aktivity v Evropě je prostě stejně eh, velké jako to, co mají k dispozici američané nebo číňané. Tady žádné, eh, žádná konkurenční výhoda není pro žádnou oblast světa, pro žádný region na světě. Prostě je tady určitě eh, spektrum, které je ve své velikosti dané. A jde o to, abychom my maximalizovali eh, návratnost eh, a maximalizovali hospodářské výhody z toho daného množství nebo z dané velikosti spektra. A to díky tomu, jak inteligentně budeme tuto velmi cenou veličinu spravovat. Politika v oblasti spektra z historického hlediska v Evropě nebyla dobře zvládána. Mnozí z vás si určitě pamatují, že jsme ještě před deseti lety měli aukci 3G, která prakticky mm, zničila tuto oblast. Měli jsme obrovská, obrovské napětí mezi politiky, mezi různými institucemi, ale také napětí mezi eh, různými průmyslovými skupinami. A to se neřešilo velmi dlouhou dobu. A proč v Evropě přesto přeze všechno toto odvětví prosperovalo. Nikoli díky tomu, jak jsme spektrum v minulosti spravovali, ale spíše myslím, že jsme velmi výrazným způsobem eh, se obrátili v posledních několika letech tím správným směrem a někdy podceňujeme, jak velký pokrok tady byl udělán. A také se to projevilo v, zejména v různých pozměňovacích návrzích a novelizacích eh, celého telekomunikačního balíčku, což byl pro nás velmi důležitý krok správným směrem. Nicméně, ještě nás čeká hodně práce. Já bych chtěl stručně hovořit o dvou oblastech, kde si myslím, že jsme udělali největší pokrok a pak stručně budu hovořit o těch oblastech, kde ještě musíme udělat o hodně víc. Jde o uvolnění spektra digitální dividendy k roku 2013. To je velice důležitý krok. Já si vzpomínám, že v roce 2008, ještě v roce 2008, jsme zveřejnili první zprávu, eh, kterou kdy zveřejnil eh, mobilní operátor a říkali jsme, že si myslíme, že 60 eh, až 160 miliard eur v hospodářské oblasti vznikne díky uvolnění, um, uvolnění uh, této dividendy. A když dodržíme rok 2013, tak, uh, tak jak se navrhovalo tedy o pět let později, tak si myslíme, že to bude opravdu velice praktický krok. To pět let není příliš dlouhá doba z hlediska uh, politiky uh, spektra, ale je to pořád ještě uh, o pět let později než američané. Když se srovnáme tu, tu původní rétoriku mezi různými partnery, tak eh, já myslím, že se dá konstatovat, že je to mnohem méně bolestivé, než jsme si původně mysleli. A měli bychom se méně obávat eh, dělat takové změny v budoucnu. Měli bychom se bát méně, než jsme se báli v minulosti. A budeme potřebovat v Evropě hodně změn. A to nejen v oblasti spektra, ale i v jiných oblastech. Chceme-li uh, Eh, být globálně konkurenceschopní. Eh, já myslím, že mm, jsou tady zcela jasné výhody eh, digitální dividendy loni v Německu došlo k velmi úspěšné aukci a Německo již má i v venkovské oblasti Německa sítě 4G a 50 a, a 1500 nových eh, centrál a za čo, stejnou dobu vlastně 150 milionů Američanů má k dispozici tyto služby. Německo a e, Finsko, to jsou průkopníci v oblasti 4G v Evropě. Ale jak řekl pan Heckmart, teď potřebujeme e, vidět výhody kolektivního postupu v celé Evropě e, udržet cíl 2013 a mm, ne, bát se, když hovoříme o dalších mm, variantách v oblasti spektra do budoucnu. Potřebujeme skonsolidovat ty výdobytky, které jsme již realizovali. A další oblast, kde došlo ke skutečnému pokroku, to je eh, využít všechno, co přináší mobilní odvětví v tom spektru, které již je k dispozici. A to eh, zejména díky směrnici GSM, ve schválení této směrnice sehrál váš parlament velmi důležitou úlohu. V roce 2010 jsme použili frekvence GSM a e, naše již existující e, základny a nabídli jsme 90% rumunského obyvatelstva e, technologii 3G. Rumunsko to je země, kde je nejnižší úroveň širokého pásma, které se v Evropě používá. Takže eh, v Rumunsku díky eh, použití těchto frekvencí za 5 eur měsíčně může 90 Rumunů používat tyto služby. Totež se odehrává v Itálii, ve Francii a ve Spojeném království. V Itálii eh, použijeme takzvané refarming a poskytneme pokrytí 3G v oblastech, kde dříve nebyl vůbec žádný přístup k širokému pásmu. Ve Spojeném království očekáváme, že rozšíříme pokrytí 3G z 80% na 90% do roku 2013 a opět to bude díky tomu, že použijeme kmitočty GSM. Je tady tedy opravdu hodně pokroku, to je velmi pozitivní. Eh, jsou ale dvě oblasti, kde si myslím, že se nám nepodařilo dosáhnout takového pokroku, jaký bychom si přáli. Za prvé, <clears throat> musíme mít jistotu, že opravdu využijeme maximálně spektrum, které je k dispozici. Zejména eh, by to mělo napomáhat veřejným orgánům, veřejným službám, které jsou již nyní pod velkým finančním tlakem. A mm, Myslíme si, že třeba nebude využito celé toto spektrum, které by možná e, efektivněji bylo použito soukromými partnery. To je třeba napravit. A konečně, nebo za druhé, musíme být opatrní, abychom věci mm, neudělali špatně, jako například e, například e, RSPP a Eh, nesmíme odkládat změny ve spektra, které potřebuje celé toto odvětvíství, to, co jsme v minulých pěti letech zaznamenali ve Spojeném království. Eh, jakékoliv posouzení je třeba eh, aplikovat podle stejných eh, standardů. Nemůžeme použít spektrum jako záminku, abychom vytvářeli nějaký jiný regulační rámec odlišný pro různé oblasti. A konečně také vysoké ceny za spektrum, ať už je mm, obnovená licence nebo je předělená nová to by také mohlo ohrozit eh, mnoho, mnoho pokroku, které můžeme dosáhnout. Já vím, že jsou tady fiskální tlaky, ale eh, použití eh, cen za spektrum v tomto odvětví, které by mohlo tak jasně táhnout celou ekonomiku, by bylo velmi zrádné a musíme brát v úvahu eh, dlouhodobé náklady na budoucnost Evropy. To je ve hře. Děkuji. Srdečně děkuji. A bez okolku bych předal dál slovo paní Katrin Smarčela. Doufám, že jsem to vyslovil správně, která je šéfkou speciálního projektu eh, strategie za BBC. Děkuji. Já chci nejprve říci, že souhlasím s řadou věcí, které zde zazněly a není to nic překvapivého. BBC je veřejnou eh, službou, my jsme primární operátor, takže nemáme žádné preference. Pro nás je důležité to, aby lidé, kteří nám platí za služby, kteří chtějí všechno, mají pravdu. A to je tedy to, co jim musíme poskytnout. A to co nejlepší kvalitě. My se samozřejmě snažíme poskytnout, poskytovat naše služby. Dobře, eh, my jsme na kvalitu našich služeb eh, eh, pišní, je pro nás důležitá a přecházíme i na internetovou televizi, ale dnes sehráváme velikou úlohu i při přechodu na digitální televizi DTT. Pro nás je důležité se dívat na skutečnost, že i když lidé chtějí konzumovat více služeb po širokém pásmu, tak stejně vlastně stále ještě závisí na té eh, vlastně staromodní lineární televizi, kterou mohou pohodlně sledovat v obýváku. My eh, jsme se eh, tedy pustili do toho procesu eh, uvolňování osmistopkového megahertzového pásma. Je složitý a já chci dnes použít tuto případovou studii, abych ukázala, jak můžeme dosáhnout větší efektivity. To, že v BBC máme spotřebitele, kteří konzumují naše služby tím nejrůznějším způsobem, naši spotřebitele chtějí a také používají zároveň. Vysílání, široké pásmo, fixní i mobilní e, zařízení, e, přenosné zařízení, to je jedno, závisí na tom, kde jsou. Když vezmeme příklad zpráv, když jde o královskou svatbu, tak většina lidí bude sedět eh, před svou HD televizí, pakliže zrovna nejsou u toho v Londýně. Když chtějí eh, vidět aktuální zprávy, tak eh, se na ně budou dívat v telefonu, protože jsou lidé většinou v pohybu ty tradiční zprávy v 10 večer si lidé většinou um, na ty se dívají v televizi večer doma, ale někdy také se dívají um, na televizi na internetu. Když jde o nějaký dokumentární historický film, tak eh, se buď to na něj dívají pozdě v noci, když jsou zrovna vzhůru, a nebo chtějí dohnat to, co zameškali a potom se budou na ten film dívat, tedy v čerkopásmovém vysílání. A když eh, někde jedou um, na místo, kde se něco děje, tak e, někdy nám do BBC posílají obrázky nebo natočí krátké tady úseky toho, co se zrovna děje a tím také umožní nám vysílat tedy aktuální um, zprávy. My si to uvědomujeme, že tady svět se pohybuje a my chce, chceme pohybovat stejně rychle a stejně pomalu jako naši uh, diváci tak abychom mohli eh, jim poskytnout veškeré aktuální zprávy. Dnes ve Spojeném království digitální terestriální televize zůstává hlavní platformou, která je primárním prostředkem eh, v 45% domácností, jak se dívat na televizi a je to také hlavní platformou, kterou mnoho lidí využívá Eh, pro eh, sledování televize na svých druhých přístrojích. My jsme teď dokončili eh, tedy přechod čtvrtiny domácností. Dokončíme to tedy koncem roku 2012 nebo počátkem roku 2013 a do posud a s tím souhlasím, že to bylo jednoduché, probíhalo to poměrně plynule právě protože jsme se na to pečlivě připravovali. DPP ve Spojeném království a stále více i jinde ve světě je stále eh, efektivnější. My jsme zavedli eh, DVB-T2 a tato technologie nám umožňuje dosahovat eh, větší efektivity spektra o 67 více kapacity při použití DVB-T2 a můžeme i nadále pomocí dalších technologií zvýšit efektivitu poskytované služby o dalších 50 Takže se zamýšlíme nad tím, jak e, zvyšovat efektivitu využívání spektra. Znamená to ale, že brzy budeme schopni uvolnit veškeré e, služby, ne, veškeré spektrum pro vysílací služby, protože DTT možná bude i nadále jediným řešením které bude vhodné pro některé eh, eh, spotřebitele. Umožní nám to plnit tedy svůj úkol veřejné služby. Umožňuje nám to v některých případech poskytovat naše služby lépe a jednodušeji než pomocí satelitu. Umožňuje to eh, přijímání televizního signálu přes set-top boxy pro všechny ty, kteří nemají Eh, satelitní antény na střeše a v mnoha zemích vlastně to patří k univerzálnímu způsobu přijímání televizního signálu. A další věc, která je podmínkou úspěšné konkurenceschopnosti, eh, jak víme, digitální terestriální eh, televize je otevřenou platformou, která nabízí jak služby zdarma, tak placené, ale je vlastně bez toho vlastně bez té překážky na vstupu, na rozdíl od řady jiných eh, eh, technologií, takže umožňuje poskytování té univerzální služby DTT. My jsme ale eh, v rámci toho přechodu na digitální vysílání a vinou neefektivní koordinace mezi naším regulátorem a mezi mezinárodními rozhodovacími orgány a britskými vysílacími orgány. Museli jsme e, mě změnit plán přechodu. My jsme se e, chystali uvolnit e, spektrum kanálu 63 až 68 pro aukce, ale v polovině tohoto procesu nám bylo řečeno, že máme Eh, uvolnit i eh, kanál 61-62. My jsme to provedli, což znamená, že víme, jak na to, víme, jak uvolnit větší část spektra, ale víme také, že to něco stojí. A eh, o tom bych vám ráda rychle něco řekla. Ve Spojeném království jsme museli uvolnit dva kanály, tedy DTT, a mezi tím jsme už vlastně budovali novou přenosovou síť a také jsme museli uvolnit kanál pro radiomikrofony, které, což znamená vlastně to využívá skoro každý. Někdy potřebuje radiomikrofony. Na uvolnění těchto dvou kanálů se odhaduje, že ty náklady eh, byly 122 milionů a když přidáme ještě ty radiomikrofony, tak je to dalších 300 milionů. Zabere to určitou dobu, pouhé uvolnění této části spektra a představuje to náročný úkol. Do roku 2013 to ani nestihneme, to je ve Spojeném království nemožné a říkat v Evropě, že by to bylo možné dokončit eh, do poloviny roku 2015 by bylo asi vhodnější. Takže když 800 MHz se neuvolňovalo právě jednoduše, co vlastně převedení, ono vlastně to není ani tak uvolnění toho spektra, spíše převedení toho spektra na jiné uživatele. Co tedy 700 eh, MHz spektrum? To by vyžadovalo eh, úplně jiné naplánování Eh, evropských sítí DTT, jak eh, u nás, tak v Evropě. A není zaručeno, že by se podařilo dosáhnout stejného pokrytí a nebo stejného počtu muxů. Jinými, jinak řečeno, někteří lidé, asi čtvrtina tedy obyvatelstva, by eh, mohla přijít o přístup k terestriálním službám a 30 až 50 domácností by muselo přeladit, přenastavit své televizní přístroje a nebo satelitní antény na střeše. Takže by to představovalo značné náklady pro eh, spotřebitele a někteří by vůbec přišli o, o přijímání televizního signálu. Já ne, je, byl by to tedy velice nákladný proces. Neříkám, že je úplně nemožné to zrealizovat, ale bude to trvat určitou dobu. Naplánování bude velice složité. Eh, bude to vyžadovat e, intenzivní veřejnou komunikaci, e, silnou podporu spotřebitelů a při e, organizování tohoto postupu musíme také zvážit případné negativní dopady. My si totiž uvědomujeme, že tento problém nespočívá ve využívání více nebo méně spektra pro vysílání. Problém spočívá v tom zjistit, jestli a kdy přejít na jiný uh, modul uh, nebo modus vysílání a poskytnout široké pásmo všem. Takže riziko a náklady tohoto kroku jsou, je velice jasné. A máme ale zajištěný skutečně prospěch z takového kroku. My bychom stáli o provedení realistické studie, tak, eh, abychom mohli zjistit, jaké jsou reálné potřeby současné těchto služeb, jak budou tyto potřeby vypadat za dvě dekády, kolik uživatelů eh, eh, tyto služby bude konzumovat, jestli to spektrum budeme potřebovat, jestli tady jsou určitá pásma, která by se dala případně využít jinak a lépe, já si nejsem jistá, že to pásmo 700 MHz je to nejvhodnější pro mobilní širokopásmové služby. Takže každý se musí zamyslet nad veškerými službami, které budou obyvatelé potřebovat do 10 let, do 20 let a zamyslet se nad tím, jak nejlépe zajistit dostatek spektra k poskytování všech těchto služeb, anebo se zamyslet nad tím, jak tyto služby poskytovat jinak. Neboli jednoduše říkáme to, že vlastně chceme-li eh, tedy eh, mít strategii, která vychází eh, z důkazů, tak musíme zhodnotit náklady a prospěch. A vycházet tedy z toho případu už uvolňování 800 MHz pásma. My víme, že Eh, v samotné Velké Británii by mohlo stát 2 až 2,5 miliardy eh, k uvolnění těch 700 MHz, kdybychom to eh, provedli nyní a měli bychom také se zamyslet nad tím, jestli tedy ten prospěch by byl odpovídající. A mimo to veškerý ten prospěch eh, z tohoto přechodu eh, bude ztracen, když to neprovedeme dost rychle, protože když budeme eh, vyčkávat ještě dále, možná se nám podaří lepším propočtem dosáhnout vyšší hodnoty, nejenom ekonomické, ale i sociální a kulturní. A i to je potřeba vždy připočítat do této rovnice, protože existuje kulturní prospěch, který plyne z vysílání, je tady také sociální prospěch, který plyne z mobilního širokopásmového vysílání. Takže závěrem chci říci to, že je potřeba si umožnit, že ehm, vysílací služby jsou pro občany důležité a jejich poskytování pomocí DTT Eh, bude eh, významné i po nadcházejících 10 až 15 let. A snaha o efektivitu a uvolňování spektra v budoucnu musí být provázána s cíly eh, obecného prospěchu. Uvolnění určitých pásem bude velice nákladné, ale my se domníváme, že je to reálné splnit do poloviny roku 2015 jakékoliv, jakýkoliv tedy dřívější cíl není realistický rozhodně ne ve Spojeném království. Není potřeba jít ještě dál, ani uvažovat o tom, jak jít ještě za tuto hranici. Přechod na 700 MHz může být tím dalším krokem. A je potřeba se také zamyslet nad tím, co udělat i v jiných oblastech. A refarming je důležitým krokem, který teď probíhá. Veškerá ta pásma samozřejmě eh, toho spektra eh, by se dala využívat lépe. Jsou určitá pásma, která nesmí být poskytnuta k využívání vůbec. Nejprve je potřeba reálně zkoumat eh, potřeby občanů, potom se zamyslet nad tím, jak tyto potřeby optimálně splnit. Nic není nemožné, ale všechno to bude něco stát. A ještě k těm nákladům se chci vyjádřit. Ty náklady musí nést ti, kteří budou mít tedy z těchto kroků prospěch. To znamená, že to, co se provedlo eh, ve Spojeném království k uvolnění pásma 800 MHz, kdy vlastně vláda hradí ty další výdaje operátorů a vysílacích organizací, pakliže eh, vyvstane větší hodnota pro uvolnění spektra pro poskytování dalších služeb, tak to neznamená, že ty služby, které využívají toto spektrum nyní, nemají žádnou hodnotu. My se tedy musíme podívat na marginální, tedy přírůstkovou hodnotu těchto služeb, které by bylo možné poskytovat uvolněním toho spektra a propočítat, jestli se to vyplatí vzhledem k nákladu na uvolnění spektra. A teprve potom je potřeba pečlivě naplánovat, jaké kroky provedeme v nadcházející 20 letech. Srdečné díky a další prezentace bude předložena panem Simonem Forgem. Máte slovo. Thank you very much and uh, I have to thank everyone for inviting. Eh, děkuji vám, také vám chci poděkovat, že jste mě pozvali. Je pro mě velkou ctí a velkým potěšením eh, tady vystupovat. A mám velmi zajímavý úkol. Za deset minut vás musím přesvědčit, že je dobré v užití spektra jistý pan Hac za jako první si hrál s radiovými vlnami před lety, trošku pokročil a ten základní, ta základní koncepce eh, nemůže být eh, pochybněna, ale může být do jisté míry eh, pozměněna, aby se využívalo spektrum flexibilněji. A to díky tomu, že tady máme úžasný konkurenceschopný nástroj v rukou. Takže za prvé to have a look at the drivers for future spectrum use. Jaké by mohlo být budoucí použití eh, spektra. Ale položme si otázku, jak se vlastně dnes přiděluje spektrum a položme si otázku, je to správný postup? Máme to tak dělat? Podívejme se velice rychle na některé nové způsoby sdílení spektra. Eh, když se z hospodářského hlediska sdílejí určité eh, prostředky, tak Je to dobré nejen pro eh, průmysl, ale také pro celou společnost, pro malé i velké podniky. A toto je graf, který jsem opakovaně Eh, kreslil za posledních šest let a vlastně jsem se mýlil, protože jsem podceňoval rozvoj mobilních služeb. Na spektrum je obrovský tlak ze strany poptávky a můžeme vidět mobilní odvětví, které se velice, velice eh, rozvinulo na úkor rozhlasového televizního eh, odvětví. Mnohem rychleji, než se očekávalo, se rozvíjely mobilní služby. A musíme eh, prostě vzít také v úvahu, že toto se děje mimo EU, to je stejně důležité eh, z hlediska služeb i produktů. Když eh, si začneme zabývat trošku podrobněji poptávkou, Viděli jsme obrovský rozvoj díky tomu, eh, že došlo k nárůstu příjmů eh, a také se mobilní eh, služby rozvíjely. Máme mnohem více uživatelů, také hlasové mm, i datové služby vedly k dalšímu zvětšení objemu a je zapotřebí více spektra, aby bylo možné naplnit tyto služby obsahem. Dále je tady nabídka. Ze strany nabídky tady je jasné, e, v mnoha slova smyslech, že je tady obrovský tlak ze strany internetu, e, ze strany e, výrobců elektronických přístrojů a všichni říkají, chceme mít kus spektra, chceme to používat novým způsobem a je tady úplně nový model já chci mít produkt nebo službu eh, využívající radiové eh, vlny, chci to používat, chci to prodávat svým eh, odběratelům a nechci být omezen licencemi na spektrum. Tady máme ten obrovský nárůst, 37krát nárůst v západní Evropě a to v rozmezí prakticky tří let, takže to se dá říct, že to je opravdu masivní nárůst. Čili zdá se, že tady je, je eh, stále rostoucí tendence tlaku na spektrum. A teď, když se podíváme zejména na hustě osídlené městské eh, aglomerace, podíváme se na eh, spektrum v určité části dní, dne, tak to je ta modrá část. Eh, vidíme, že jsou tady eh, okamžiky velmi vysokého využití a pak jsou tady okamžiky nižšího využití, kdy v určitých obdobích není spektrum využíváno tak velice intenzivně. A to je právě prostor pro nový typ používání spektra je mm, tady opravdu velký nedostatek eh, spektra eh, a máme tím, eh, jak si definovat celou naši politiku? Od té doby, kdy jsme začali regulovat spektrum před první světovou válkou a mnohem více ještě po ní, tak tady byly tři modely řízení spektra. Máme tady regulátora, Command and Control, eh, kdy vláda všecko nejlépe ví a také hodně samozřejmě věnuje vojenským účelům, pak je tady malá flexibilita a prostě eh, trošku možná provokuju, ale řeknu, že tady vlastně vláda rozhoduje, co přidělí svým přátelům. Pak je tady eh, otázka tržního využívání, aukce, druhotné aukce a Eh, mnohem větší flexibilita u tohoto využití. Ovšem, když vezmeme v úvahu velké mobilní operátory, eh, tak prostě eh, někteří zůstanou mimo to spektrum a nebudou mít možnost využití svých služeb. Musíme tedy myslet i na to, jak funguje tržní ekonomika, kdy vlastně se snažíme překonat svého konkurenta. Ale můžeme začít přemýšlet novým způsobem. A to je třetí typ řízení spektra. A e, zatímco většina používá jedno nebo druhé z těch prvních dvou e, možností řízení, hovořme o tom třetím možném, které vlastně už e, Eh, velice často používáme například v oblasti Bluetooth nebo v některých ehm, eh, platbách nebo v některých eh, komunikacích. Je tady také vědecký způsob, lékařský způsob využívání spektra. Tady vidíme otevírání se určitého malého množství spektra, které je velice často využívané, to vidíme ve Spojeném království, kdy eh, operátor iTunes chce eh, vlastně vložit všechna svá data na široké spektrum prostřednictvím eh, tohoto připojení. Tady celá řada technických aspektů u tohoto postupu, jak sdílet spektrum a jak udělat nové možnosti. A je to také otázka samozřejmě eh, velice eh, matematický, otázka matematických postupů, výpočtu jak přesně technicky to udělat. A eh, využití velmi krátkého rozsahu v, ve spektru a můžeme to také kompenzovat tím, že posílíme signál jiných. Různé možnosti se tady mohou objevit, když se podíváme na různé publikace, tak vidíme, že celá řada vědců se pouští touto cestou a všichni eh, vlastně nahrazují eh, to široké pásmo eh, počítačovou silou já nemám čas pouštět se do všech těch technických aspektů, ale chci říct, že toto je ten typ postupů, které eh, se teď, to je to, co se teď projevuje eh, v eh, této oblasti. To je obrovská možnost, obrovská příležitost na úrovni středních a větších podniků, kde je možné projevit kreativitu a být první, kdo přinese tuto technologii. A současně Eh, také rozhlasové a televizní vysílání. Můžeme se vrátit až do roku 94, eh, takzvaný Negroponte Switch, a kdy eh, to bylo využíváno hodně při, roz, při televizním vysílání. Také Katrin o tom před chvílí hovořila kdy se projevilo, že vysílání může být mnohem účinnější. A další možnosti, které přináší široké pásmo, kdy je možné dosáhnout velké množství lidí. Mé děti, mé děti ty už se vůbec nedívají na televizi, ty se dívají na Macintosh. A Oni se dívají na televizní vysílání eh, v počítači a prostě si pustí to, co chtějí a kdy to chtějí. Eh, budoucí směry to je opravdu ten zásadní cíl. Eh, tady je možnost přinést alternativní možnosti praktické alternativní možnosti k tradičnímu použití spektra. A co to bude znamenat pro jednotlivé uživatele? Podívejme se na spektrum. Já se omlouvám, že vám toto ukazuji, ale tady například, když eh, chceme velký prostor, který bude dávat eh, Wi-Fi širokému pásmu pro poskytování veřejných služeb, jako například vysílání, televizní rozhlasové vysílání, eh, tak budeme mít eh, nízké náklady dobroj pokrytí, to je zhruba 600 MHz Kdybychom ale v Evropě jasně řekli, že chceme větší sdílení spektra a chceme, mít vel, chceme dát k dispozici 600 MHz širokého pásma, tak by to bylo velice zajímavé. Promiňte, že to prezentuji takto provokativně, ale tady vidíme scénář, toho, co by mohla udělat eh, před nějakou dobou evropská vláda, když jsme uvažovali o budoucím vývoji spektra. Toto možná jde trošku příliš daleko, nebo možná to ani nejde dost daleko. Eh, můžeme hovořit o tom, co je oblast bez licencí, co je ta oblast veřejného statku, což by mohlo růst v nadcházejících letech. Vidíme velký pokles naopak v tom eh, regulovaném či řízeném prostoru a eh, jistý nárůst tržních postupů. Když se podíváme na rok 2000, eh, zhruba 5 Eh, bylo, bylo eh, mimo licence a 95 v rámci regulované oblasti. V roce 2010 vidíme, že se velice prosadily tržní mechanismy, které pokrývají zhruba 72 eh, Bez licence je zhruba 7 A a mohl bych říkat přesná ta čísla, která vidíte uvedené. A komunikace a užití, které jsme viděli v předchozím eh, grafu, to by mohlo být těch 40%, které by byly tím eh, společným veřejným statkem. Já eh, někdy nerad používám právě ten název bez licence, protože si to lidé někdy trochu pletou. A tady, co je tady důležitým katalyzátorem? Inovace ve službách i v produktech, nová pracovní místa, vytváření eh, intelektuálního kapitálu a dále je to také eh, nový typ eh, transakcí, vytváření nových technologií a vytváření nebo rozvoj technologie, technologie s velkým T, což znamená velký rozvoj intelektuálního kapitálu co nejrychleji. Také za nižší cenu bychom měli infrastrukturu pro široké pásmo. Můžeme rozvíjet vyváženou ekonomiku, eh, která by nebyla jenom úplně opřená o finanční prostředky nebo o strojírenskou výrobu. Mnohem více by se vracela k elektronickému, počítačovému eh, podnikání na našem kontinentě. Děkuji. Srdečně děkuji. E, to byly velice rozdílné prezentace s velkým množstvím informací. Kolegové mohou položit otázky a prohloubit některé věci, než přistoupíme k druhému panelu. Chcete začít? Uh, maybe I would like just... Já bych vám všem třem chtěl položit tuto otázku. Kdybychom neměli udělat to, co e, všichni tři říkáte, že nemáme udělat, co máme udělat místo toho? Neboli, máme-li tedy uvolnit to spektrum a doj, dojde-li ke zvýšení toho mobilního provozu, které bude dramatické, a máme-li tyto potřeby pokrýt, rád bych slyšel příklady, jak by se to mělo uskutečnit. My jsme slyšeli od posledního řečníka, že nárůst toho veřejného statku by bylo možným řešením, ale asi by to nestačilo, protože tady by došlo k nárůstu využívání těch krátkovlných oblastí i těch dlouhovlných oblastí tady to dramatické je to, že dochází k nárůstu všech druhů provozu a Paradoxní je to, že čím víc nám naroste mobilní provoz, tím víc také ale naroste provoz na fixních sítích. Když eh, vezmeme Wi-Fi, které je zde v tomto sále, tak čím víc nám naroste provoz Wi-Fi zde, tak tím víc také naroste Eh, provoz na těch fixních eh, sítích a když naroste provoz na smartfonech, tak i na mobilních telefonech, takže není možné ten provoz posouvat z jedné oblasti do druhé. Takže prosím, pomozte nám také řešit ty problémy. Kolegyně Trautmann. Kolegyně eh, Trotman, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla položit otázku našemu třetímu řečníkovi. Ten hovořil přímo o tom, jak se budeme dělit o spektrum mimo licenční. Eh, byla bych ráda, kdyby se tato záležitost mohla prohloubit. Osobně si myslím, že proto, abychom podporovali inovaci, včetně tzv. kognitivních technologií, potřebujeme věnovat čas dividendy eh, na inovace a výzkum. A to platí pro všechny subjekty. A z tohoto hlediska se domnívám, že všichni mají odpovědnost, jak vysílací organizace, tak eh, provajdři mobilů. Jaké jsou prognózy a jak eh, máme aktivovat postoj, který by umožnil tento výrozný směr na udělování dílů spektra, ale také v oblasti mimolicenční, tak, aby se usnadnil tento jaksi užitečný výbuch technologií. Paní de Castillo. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že pro člena parlamentu, i když už nějakou dobu se zabývá touto otázkou, není pochyb, že tato diskuse o spektru má prostě velmi odbornou vysokou úroveň, ta je eh, nepochybná a to je určitý problém v určité chvíli, kdy se snažíme mít nějaký celkový přehled, eh, který by se opíral o technické principy, tedy z naší strany. To není tak jednoduché. My máme pouze k dispozici zkušenost nebo určité pozorování a to je také naše konfrontování se s realitou. Pan Forge nám řekl, že jeho děti už se nedívají na televizi, že už se dívají pouze na počítače, přes počítač se dívají na televizi. Ano, to tež mohu říci o svých dětech. E, platí to e, zcela jasně, potvrzuje se to také v tom obrovském nárůstu smartphonů. Do roku 2014 to bude obrovský nárůst a to všechno nám ukazuje, že není pochyb, že je zapotřebí e, nabídnout technickou udržitelnost pro tento technický rozvoj a reagovat na poptávku ze strany spotřebitele umožnit spotřebu tohoto konkrétního technického pokroku. V tomto smyslu eh, já jsem trošku mm, překvapena nebo zmatena, když eh, slyším hovořit o jiných typech technických prostředků, třeba pozemní digitální televize v dnešní době. A celá celé, celé množství jakýchsi nepochopení nebo odmítání nebo váhání eh, tváří v tvář eh, té poptávce, která se ubírá tím směrem, kterým se ubírá. Z hlediska tohoto sektoru by nejlepší bylo začlenit se do toho do kanálu, kde bude možné rozvíjet všechny tyto produkty. To všechno mě trošku maté, překvapuje. Byla bych ráda, pane Forge, eh, kdybychom v této jednání, kdy se díváme na návrhy komise a kdy máme my v parlamentu schválit naše stanovisko, eh, tak eh, jak flexibilním způsobem rozdělit spektrum Jaké by v této chvíli, jaké postupy by byly nejudržitelnější, aby bylo možné pozitivně ovlivnit budoucnost, ale což je současně i okamžitě v naší možnosti, aby tady bylo užitečné spektrum pro rozvoj technologií a pro uspokojení poptávky spotřebitelů, protože uspokojení poptávky spotřebitelů je tady velice důležité. A brzo, brzo to bude drtivá většina všech spotřebitelů. Děkuji. paní Mátvoral. Děkuji, pane předsedo. Eh, také já trošku podobně jako mý kolegové Eh, mohu říci, že se hodně hovořilo o použití a účinném využívání spektru a dokonce o možnosti sdílení spektra. Si říkám, co vlastně přesně to všechno znamená. Ano, jak tady bylo řečeno, eh, naše eh, děti již se chovají jiným způsobem, ale nikdo tady příliš nehovořil o koordinaci teď by asi bylo zapotřebí mít trochu lepší eh, koordinaci eh, v oblasti politiky, v oblasti telekomunikací, abychom řešili ten jeden nebo dva velké problémy, které tady máme. Okay, dann würde ich gerne noch... Dobře, takže mm, to byly praktické otázky. Možná, že by někdo mohl zareagovat. My si totiž klademe otázku také, jak bude velká poptávka a jaká je skutečná situace mm, z hlediska uvolňování těchto frekvencí. V některých členských státech k tomu již došlo. Co bylo tedy uvolněno, co nikoliv. A o čem se má ještě jednat. Druhá otázka souvisí s tím, co tady řekla kolegyně z BBC ohledně nákladů. Pokud vzniknou tyto náklady a pokud bude vyřešena tato nákladová otázka, bude to znamenat, co pro BBC, jaké modely tady si můžeme představit z hlediska těchto nákladů a z hlediska subjektů, které ponesou tyto náklady. Takže začneme s panem Forge, protože na něj byly adresovány technické otázky. Bude hovořit jako první. Thank you very much. Děkuji. ta otázka vlastně zní, co máme udělat tedy s těmi frekvencemi, s těmi kmitočty dál. Podle mého názoru, a už se to také částečně děje, Většina těch různých orgánů, které mají spektrum na starosti, ať už na evropské nebo vnitrostátní úrovni a sama FCC, každý z nich má zájem o tom rozhodovat, co se bude dělat dál. A existuje pracovní skupina, která říká, že kdybychom měli ne krátkodobě, ale dlouhodobě zrušit současno, současné alokování spektra, kdy každý eh, v této místnosti by mohl eh, tedy eh, jak si krčit rameny a bát se toho, že dojde k naprosté katastrofě a kolapsu, co byste dělali? A my tedy se zabýváme, co bychom udělali, jak bychom postupovali. Toto jsou tedy studie, které vypracováváme v roce 2007. Jsme vypracovávali studii pro německý Telekom, Deutsche Telekom. A myslím, že e, se tam hovořilo o e, milionech nebo miliardách euro, ale to bylo v roce 2007. My bychom doporučili, aby takovýto vývoj se řešil mnohem vážněji. V Evropě musíme mít příležitost nějakým způsobem znovu zaujmout to vedoucí technologické postavení, které jsme měli v minulosti. V komunikacích, v radiokomunikacích i v počítačích. A je potřeba rychle vyhodnotit nebo vymyslet, vypracovat nějakou cestovní mapu, alokace spektra pomocí nových technologií. Většina těch technologií, o níž hovořím, není ani nová, jenže Eh, většinou nikdo z nás je nezná, protože eh, vlastně jsou eh, k dispozici jenom ve vojenství. Ku příkladu jedna technologie, kterou používá americká armáda, už se také dostává do běžného užití a tak tomu bude v budoucnu stále víc. Já velice rád slyším, že se ptáte, na to, jestli tímto směrem půjdeme, a toto je velice důležitá doba, alespoň z mého hlediska, že musíme vzít tento technický vývoj mnohem vážněji, ale je potřeba jej správně řídit, musíme brát v úvahu, jak bylo řečeno ze strany kolegyně z BBC, i analýzu nákladů a prospěchu, ptát se, kdo to všechno zaplatí, na to nám právě odpoví analýza nákladu a prospěchu a to jsme také udělali před čtyřmi lety, když jsme hovořili o digitální dividendě a o tom, co může poskytnout Evropě. Myslím, že je potřeba vypracovat analýzu, která se bude dívat na tu sociální, ekonomickou i technickou stránku a kvantifikovat prospěch, jestli to bude více pracovních příležitostí a technického kapitálu v Evropě a jestli v součtu to bude takto vypadat, jak bychom měli toto, tento obor v Evropě řídit. A říci, že jestli budeme takto postupovat, že x procent bude terestriální vysílání, anebo méně, a nebo jestli tedy zavedeme určité eh, množství sdílení v rámci nějakého pásma a bude se používat technologie, která prozatím eh, jaksi není veřejná, protože eh, my máme v rukou tedy obrovské možnosti počítačové a velice levně Většina těch technologií obsahuje čipy a my jsme schopni takovou analýzu vypracovat. A je to ale naprosto jednorázová příležitost skutečně to provést a ujmout se toho vedoucího postavení. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět na tu otázku. Pak tady byla otázka, jestli tuto příležitost využíváme jako způsob, jak vlastně poskytnout celé Evropě široké pásmo. Myslím, že odpovědí je rozhodně ano. A tady na této cestovní mapě bychom měli mít krátkodobý cíl. Proto také to pásmo 600 MHz eh, by se mělo stát obecným statkem pro Wi-Fi, spíše eh, než eh, ta další pásma, která by měla mnohem menší kvality protože tady by se dalo lecos dokázat. Já vím, že v řadě zemí eh, to zní provokativně. A my máme v Evropě neustálý problém toho, že nemáme vlastně skutečný jednotný trh. My tady máme 27 samostatných států a je potřeba nějakým způsobem je sjednocovat. To je také součástí té eh, cestovní mapy. Děkuji. Marta? Děkuji. Jenom jedna poznámka. My jsme hovořili o využívání eh, různých technologií, o tom, jak mladí lidé eh, používají skoro ke všemu internet a laptopy, eh, ale víme, že když skutečně je program, o který stojí, tak dají přednost tomu, když se dívají na kvalitní televizi, na HD televizi, na ten program my jako poskytovatelé služeb se musíme zamyslet nad tím, jak ty služby co nejlépe poskytovat přes to spektrum, které je k dispozici, nebo jestli máme použít jiné mechanismy. My máme zájem o ten obecný veřejný statek a o tom, jak vlastně eh, lépe zvládat řízení využívání spektra eh, ze strany třeba chytrých radio, zařízení. My v BBC se zabýváme výzkumem a vývojem. Nejsme ještě u konce té cesty, kdyby tyto přístroje měly používat e, tedy spektrum bez toho, aby e, to mělo za následek rušení. Bude to vyžadovat ještě další výzkum, ale je potřeba také zavést spolehlivé standardy, protože jinak by došlo k naprostému chaosu a nikdo by na tom nevydělal. Myslím, že to riziko nespočívá eh, v tom přejít z toho centrálně řízeného postupu na ten volnotržní přístup. Já bych byla proti tomu také. myslím, že model, který rozhodně nepovede k ničemu dobrému, je model aukcí. Pakliže budeme v 27 členských státech mít aukce, tak potom nějakou možnost toto všechno koordinovat, harmonizovat a optimálně využívat spektrum na evropské e, úrovni bude naprosto minimální. To se nám nemůže podařit. Kdybychom přešli k tomu přístupu obecného e, statku, to si myslím, že by možné bylo, bude to ještě Eh, vyžadovat mnoho práce. Budeme muset zajistit, aby ty přístroje opravdu dobře eh, fungovaly, ale už se na tom pracuje a myslím, že Evropa by měla spojit síly v tomto výzkumu, ale důležité je zde zavést koordinaci, harmonizaci a standardy. To je ten postup. Takže centrální řízení, co se týče spektra, a eh, koordinovat, jak optimálně využívat spektrum pro optimální hodnotu, eh, možnost využívat eh, těch opravdu chytrých přístrojů, tam, kde je to možné eh, se spolehat na široké pásmo, využívat intenzivně i mobilní technologii, ale také robustní fixní technologii, která nám umožní tedy vysílat tedy po 3D televizi ty fotbalové zápasy, protože to nepůjde tak kvalitně přes to široké pásmo a dokonce ani zítra, to vám mohu říct naprosto jistotou. Pan Fízy? Já bych asi řekl toto. Je snadné se dívat na ty slavné grafy Ciska a e, začít šílet a říkat si, teď dojde k nějaké krizi spektra, bude tady situace, kdy prostě nám bude chybět kapacita, nebudeme schopni pokrývat tu potřebu. A skutečně by to tak bylo, kdyby bývala Evropa za posledních pět let nedělala vůbec nic, co se týče řešení změn politiky spektra. Proto jsem také řekl, že před pěti lety jsme se skutečně nacházeli potenciálně v poměrně riskantní situaci, ale je potřeba nepropadat panice. Eh, krize tady žádná nenastane, pokud provedeme a zrealizujeme ty kroky a ta opatření, eh, se kterými už jsme začali. Eh, my máme poměrně velké množství nového spektra připraveného, alespoň pro mobilní provoz. Náročné teď bude skutečně uskutečnit ta rozhodnutí, která už byla učiněna, tak jak o nich hovořila Catherine. A já mám veliké obavy, když se hovoří o tom, že možná, že se to protáhne z roku 2013 na rok 2015, protože ty nadcházející tři až čtyři roky budou skutečně tím rozhodujícím obdobím. Ale my jako um, průmyslový obor se také budeme snažit zlepšit efektivitu a i zlepšit technologie, budovat další infrastrukturu, měnit způsob nabízení služeb zákazníkům. Ty grafy, které tak často vidíte, od Ciska. To je to normální prostředí pro mobilní průmysl a tak to je už za posledních 20 let. Není na tom nic zvláštního, eh, s čím se tady potýkáme. Je potřeba učinit řadu kroků a pokud je učiníme, a to je vlastně ta zkouška ohněm. Není to tak, že by nám chyběl plán. My máme tedy typicky, upřímně řečeno, vlastně v rámci těch 27 členských států vlastně e, chabé výsledky, co se týče včasné realizace těch rozhodnutí. A myslím, že tedy je bezprecedentně důležité e, realizovat ta rozhodnutí, která už vlastně padla včas. A vy jste tady položil, eh, pane kolego, velice správnou otázku. My jsme v Evropě v zásadě rozhodli, eh, musí, můžeme zapomenout na debatu o 700 MHz spektru. My jsme po dlouhé a kvalitní debatě v Evropě dospěli k názoru, že je v evropském zájmu uvolnit část toho 800 MHz spektra pro jiné způsoby využití, včetně mobilního využití. A i přesto jenom jedna eh, velká eh, evropská země to vlastně zvládla. Takže my potřebujeme, aby každý eh, další členský stát s výjimkou Německa a Finska musí přistoupit k provádění rozhodnutí, o nich se hovoří už tři roky a ta rozhodnutí už byla učiněna. A otevřeně řeknu a chápu, že Katrin má zájem a že z dlouhodobého hlediska také mít jasno které další spektrum se uvolní, které se poskytne. Ale myslím, že teď není ani tak zajímavé, co se uvolní za pět let. Teď je především důležité tedy přistoupit k realizaci toho, o čem už se tak dlouho hovořilo, aby se to skutečně konečně provedlo, aby se to tedy těm průmyslovým společnostem včas a na rozumném ekonomickém základu eh, poskytlo, aby to nebylo doprovázeno tedy prohibitivními náklady pro ty průmyslové společnosti. Takže je mi líto, ale myslím, že eh, ta otázka, kolik vlastně eh, z toho rozhodnutí, které už padlo, už se také učinilo. Tuto otázku si musíme klást opakovaně a teprve, až tedy se toto vše podaří uskutečnit, můžeme zač- rozjet další kolo debat o dalším spektru. Just very shortly, to, to, to respond. What, what are... Máme-li, uh, eh, máme li ještě zareagovat to, k čemu došlo eh, ve Spojeném království, všechny ty změny vlastně a rozhodování padly za situace, že vysílací společnosti nebudou muset uvolňovat to osmistovkové pásmo. Problém, který jsme měli u nás, spočíval v tom, že vláda a ovkom vlastně ta rozhodnutí učinila před tím, než došlo k evropské harmonizaci. Já souhlasím s kolegou. Já neříkám, že ten uh, Eh, ten přechod eh, k tomu plánovanému datu ne, nestihneme, ale my nebudeme schopni udělat úplně všechno, co se po nás chce včas. A eh, ve Spojeném království je ta situace opravdu velmi specifická a já plně souhlasím s tím, že je potřeba ta rozhodnutí, která byla učiněna, skutečně realizovat. Děkuji za to vyjasnění, děkuji za tyto odpovědi a informace. A tím bychom uzavřeli první panel. Zvláště chci poděkovat našim hostům a požádal bych další hosty, aby zaujali místo tady na tribuně. A Gunár bude tak laskav a opět uvede i druhé kolo, tedy druhý panel. Ještě jednou děkuji. very much, So, may I ask, um, the new... Takže já bych tedy požádal tedy nové uh, účastníky druhého panelu, aby se tady posadili. As we met already. Hello. Uh, yes. Nice uh, to see you again. And uh, Denise Liskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So, thank you very much, and I think we will... Děkuji vám a myslím, že začneme hned tuto druhou část našeho slyšení. Teď se dostáváme k té rovnice, k té, o které jsme trochu hovořili, ale teď se do toho pustíme trošku podrobněji. Možná, že některá ta část delegace byla spíše to, jak se díváme na přítomnost, ale dobré by bylo dívat se do budoucna. To je tématem této části eh, slyšení a tohoto panelu, panelu Kapacita pro budoucnost. A já dám hned slovo panu Christopherovi Go. Máme 10 minut na každého řečníka a eh, uvidíte to na mé tváři, jakmile už se přiblížíte k vyčerpání toho limitu. Ano, tento panel se má dívat na spektrum z hlediska budoucí kapacity nebo kapacity do budoucna a jak to ovlivňuje celou politiku v oblasti spektra. Já vám ukážu grafa, eh, který eh, jste vlastně už trochu viděli dnes, ale to snad nevadí, protože ten graf vytvořila naše firma. Ukazuje eh, to růst objemu přenosu dat v období nejbližších pěti let. Vidíme to tady v celém tom mobilním prostoru, protože vidíme, že se to vlastně každoročně více než zdvojnásobuje od roku 2009 až do roku 2014. Nové statistiky, které se objevily dnes, obav, omlouvám se, že vám je nemůžu již dnes ukázat, potvrzují tuto tendenci a vlastně ukazují, že v roce 2014 budeme hovořit o vlastně 6 mm, telebajtech za měsíc. A e, proč se to projevuje? To je především videem. Video, video ve vašem smartphonu, video v, e, v laptopu. A to dělá ten velký rozdíl. Když si vezmete iPhone, tak je to 30krát více přenosu mobilních dat. Typický laptop je 13krát větší objem. Prostě to exponenciálně roste. A já myslím, že už je třeba brát i v úvahu eh, tablety a eh, to se projeví v tom obrovském nárůstu. Podívejme se nyní na regionální aspekt. Eh, to probíhá v Evropě i v celém západním světě. Podívejme se tady na čísla. Eh, vidíme západní Evropa, střední Evropa, eh, celkový objem přenosu dan ve světě i v Evropě v roce 2014. Evropa bude mít asi největší nárůst a to je tak trošku vlastně reakce na to, co vy jste tady řekl, že vlastně Evropa nebo EU, tedy že je největší ekonomikou světa. Eh, je tady také otázka rychlosti toho nárůstu. 600 eh, kilobajtů za vteřinu, mm, to je tedy rychlost. A teď už se dostávám k otázce eh, politiky v oblasti spektra a přidělování spektra. Eh, je zapotřebí něco udělat. Jak to řekl pan Fízy před chvílí, eh, to eh, je třeba tady udělat. Jedna jasná věc, na kterou je třeba se soustředit, je otázka širokého spektra a přidělování licencí. Vidíte dole, kde jsou navrhované termíny pro Mm, uvolnění spektra 200, eh, de, promiňte, 900 MHz, eh, což bylo dříve pro hlasové služby a teď eh, máte spektrum 2,6 GHz a 800 MHz. Ještě nebylo na evropské úrovni rozhodnuto, takže to ještě není jisté, jak to bude z 2,1 GHz. Eh, ostatní řečníci se hodně eh, zaměřovali na licenční část spektra. Já bych chtěl hovořit také o něčem jiném. Do jisté míry o tom hovořili eh, zejména Vodafone, o tom hovořil a mm, i další hovoří o takzvané druhé digitální dividendě v programu politiky spektra. Ale protože mám dnes jenom 10 minut, tak já budu hovořit o některých jiných otázkách. Budu hovořit především o systémech bezdrátového přístupu, takzvané Wi-Fi. To je eh, takový trošku technický um, diapozitiv, ale musím, musím se k tomu vyjádřit. Vlevo máte současný stav eh, Wi-Fi standardů a pak eh, máte mm, standard, který se právě teď rozvíjí. Tady důležité je říct, jaká je rychlost. Nový standard umožní mnohem eh, vyšší rychlost, až teoreticky až do hranice 3,2 giga eh, BPS. A pak je tady otázka, jak velká část spektra bude zapotřeby. Eh, dostaneme se ze 40 MHz na kanály 160 MHz. To všecko by mělo být tedy dokončeno do roku 2013, celé, celý tento standard. A myslím, že eh, je už na čase, abychom o tom začali přemýšlet. Pakli se, že jsme ještě nezačali. Eh, proč to všecko je tak důležité? Proč je důležité mluvit o Wi-Fi? Eh, a proč je důležité mluvit o těchto nových standardech? První otázka Eh, samozřejmě se opírá o statistiky mobilně přenášených eh, dat. Pan Forge řekl, že tady je velký posun eh, že by se mm, přenášení, mobilní přenášení dat přesouvalo do Wi-Fi. Když se podíváte do statistik, tak my Eh, velice často nejsme na jednom konkrétním eh, fixním místě. 60 eh, času nicméně jsme doma, i když používáme i tam mobilní telefony. Já použím jiný příklad, než použil pan Forge. Když používáte mobilní síť, Eh, můžete být automaticky ze sítě Wi-Fi přepnuti do sítě Kdykoliv totiž eh, je to možné, je tady tendence přesunout eh, ten přenos na systém Wi-Fi. Ale nejde pouze o to, aby se tady uvolnilo trošku, uvolnil trošku prostor v přenášení mobilních Eh, dat. Otázka také zní, proč, proč chceme všechny ty videa, proč je tady takové eh, naplnění systému a používání Wi-Fi. Vezměme si třeba i příklad eh, nemocnice. Tam můžeme použít také video vysokého rozlišení například posílání výsledků z laboratoře přímo na kliniku Eh, využívání mobilních eh, spojení, eh, co nejrychlejšího doručení a video umožňuje doručit tyto, tato, tyto údaje zdravotníkům a lékařům. A právě mobilní systémy mohou zlepšit kvalitu poskytované lékařské péče. Podívejme se na prostor školství. Tady jsou klíčové věci, které se teď objevují. Myšlenka eh, používání videa také ve třídách. Eh, můžete eh, prostě mít interaktivní diskusy s mm, různými profesory, vyučujícími prostřednictvím videa a zejména videa vysokého rozlišení. Eh, je to vlastně taková eh, telekonference. A pak je tady eh, také příklad vytváření sítě v doma, vytváření videosítě doma, kdy je možné mít například také videosystéma, videosystémy pro zajištění zabezpečení domácnosti a opět použití Wi-Fi. Eh, tady eh, řečnice za eh, BBC také hovořila o něčem, co už začne brzy probíhat. Co tedy s tímto vším? Pan Forge hovořil o tom, že by tady bylo 600 MHz jako nelicenční část spektra my se díváme spíše na tu část 5 GHz. To by bylo to nejjednodušší řešení, okamžité řešení a také e, vlastně snadno proveditelné. Vy už máte Wi-Fi, které pracují na 4, nebo 2,6 GHz a to na globální úrovni. A můžete to vidět dole. Japonsko, Spojené státy, západní Evropa, dokonce i Indie už mají Wi-Fi, lépe řečeno část spektra pro Wi-Fi na, této, na tomto mikročtu. My to chceme ještě rozšířit, mít to, co vidíte v zelených čárách na tomto diapozitivu. Eh, od 5,3 eh, až na 5,7 GHz. A to by se mohlo sdílet mezi současnými eh, uživateli s minimálním problémem a mohli, nemělo by to působit interference, zejména ve vojenské oblasti se satelitními službami. K této věci tady vlastně už jenom takové schnutí, čili se opakuje to, co jsem řekl za prvé. Eh, mobilní služby se rozvíjejí exponenciální rychlostí a s tím musíme něco dělat. Jsou tady důvody pro to, abychom chtěli rozšíření eh, bezdrátového širokého pásma a můžeme to použít eh, pro, i pro propojení s fixní sítí. A to můžeme použít ve zdravotnictví, ve školství a také v domácnosti. Myslíme si, že eh, proto je zapotřebí licencované části spektra, ale i nelicenčního, mimolicenčního spektra. A eh, myslíme si, že především to může se rozšířit o přidělení 5 GHz eh, spektra pro bezdrátové spojení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a hned tady dáme slovo panu Patriku Neftrikovi z ES, ES. E děkuji, pane Hopmarku, děkuji také předsedovi výboru za to, že nám poskytl příležitost zde dnes pohovořit. V kontextu tedy tohoto slyšení chci hovořit o kapacitě pro budoucnost a, a jakou úlohu mohou sehrávat a již sehrávají satelity v tomto kontextu. Nejprve tady o nás, e, my jsme SES, e globální provozovatel satelitů, 44 satelitů, které vlastně pokrývají celou zeměkouli. Máme dvě provozní společnosti, které se nazývají SES e Astra, SES e World Skies, SES e sídlí v Lucemburku, v Lucemburku dvě hodiny odsud, kde máme centrálu a máme kanceláře i ve Spaném království, Nizozemsku a dalších evropských zemích. My poskytujeme satelitní kapacitu pro video, data a široké pásmo, telefonii, celulární páteře, to je důležité, a také vládní služby a soukromé sítě. A e, síť Astra, kterou asi řada z vás zná, e, tedy oslavujeme 125 milionů domácností s našimi službami. Co se týče Evropy, máme zde 17 satelitů, které pokrývají celé evropské území v různých frekvenčních pásmech. E, nazývají se C, KU a KA tady se ukáže, ukážeme, že jsme globální operátor, ale máme, eh, máme lokální zaměření v Astře. Eh, z Evropy vlastně fungujeme jako centrála a zaměřujeme se i na F Afriku. Já si uvědomuji, že toto jsou poměrně Eh, poměrně podrobné slajdy, že to asi dobře nevidíte. Eh, průmysl sateli, satelitů je významný a, a 75% toho všeho vidíte, že je satelitní komunikace, to je asi 94 miliard euro. Satelitní eh, navigace a pozorování země je velice důležitá z politického hlediska. A co se týče ekonomické hodnoty, ale představují mnohem méně než ty satelitní komunikace. Naše hlavní dnešní téma je kapacita pro budoucnost. Podle nás je satelit hybnou silou této kapacity a existují různé způsoby, jak to vlastně lze dokázat. Můžeme říci, že satelit eh, může plnit eh, řadu různých požadavků z hlediska aplikací, a to dvěma způsoby. Buď poskytnout kapacitu, tím, tedy, že dělá to, co dokáže nejlépe, to znamená distribuce point to point a můžeme poskytovat eh, služby podnikům, IP trunking, eh, eh, poskytování zpráv a také poskytování kanálu HDTV. Také poskytujeme služby s přidanou hodnotou, z nich nejdůležitější je asi to, že satelity umí, taky eh, široké pásmo. Další důležité téma, také hlavní téma tohoto panelu, je efektivní využívání spektra. Satelity velice efektivně využívají spektrum, které dostali. Já mám i eh, takové názorné eh, pomůcky, kde to dokáži. Tady vidíte, jak jedním paprskem pokrýváme Evropu a po, používáme jeden typ frekvence a stejnou frekvenci vlastně můžeme použít na jinou část světa, tady západní Afrika a znovu třeba jižní Afrika. To už vlastně stejné pásmo použijeme třikrát a ještě to můžeme zdvojnásobit tím, že použijeme jinou polarizaci. Takže tímto způsobem efektivně využíváme spektrum pro velice široké eh, Eh, pokrytí, máme tady pásma KA, která fungují vlastně jako celulární síť, a lze je používat opakovaně mnohonásobně a eh, můžeme to vlastně opakovat, replikovat každé dva nebo tři stupně, protože eh, vlastně tam máme každé dva, tři stupně jiný satelit a stejnou frekvenci můžeme používat mnohokrát a opakovaně satelity, a i to je důležité v dnešním kontextu, dokáže eh, poskytovat tedy okamžitou, eh, všest, okamžité všestrané pokrytí skoro kdekoliv. Tady se podívám na satelitem vysílané široké pásmo, proběhnu to jenom rychle satelity by vlastně mohly vyřešit tu, eh, tu, ten digitální problém, protože vlastně tím pokrytím se dostaneme k, jakému, eh, k jakékoliv domácnosti, ať už bude sebe vzdálenější. Eh, z hlediska satelitu ta vzdálenost nevadí. A již dnes se za dostupné ceny nabízí, nabízí zákazníkům širokopásmové služby přes satelity. Kdybychom chtěli třeba eh, zavádět nové technologie, jako třeba LTE, což by jinak vyžadovalo obrovské investice, tak pomocí satelitu to je lehké. Také to nezabere žádný čas, jak už jsem znázornit. Ehm, škálovatelnost. Dnes eh, vlastně satelit překračuje tu, tu digitální dělicí čáru. Dnes eh, ti občané, kteří nemají přístup eh, k digitálnímu eh, obsahu pomocí satelitu, jej získají. My poskytujeme tyto služby za dostupné ceny, poskytujeme 2 megabitový downlink kamkoliv, tedy do jakékoliv domácnosti v Evropě a i třeba službu vysoce kvalitní televize HDTV. A poptávka po satelitních službách eh, vlastně ta eh, vlastně je dynamizována především poptávkou po videu. Myslím, že je to nejlepší způsob, jak šířit video. Co se týče eh, Evropské iniciativy pro video digitální agendu, to, o čem se teprve hovoří, my už vlastně to poskytujeme protože my kdekoliv v Evropě dokážeme poskytnout připojení na široké pásmo a co se týče 2 až 4 megabitů, už existují i systémy tedy ve vyšších frekvencí, třeba které poskytují až 10 megabitů e, za sekundu a ten vývoj jde dál a dál. Co se týče inovací, satelit je průkopníkem když se podíváme na digitální eh, televizi, na přechod na digitální televizi, satelity byly vlastně v roce 1996 eh, jednou z prvních platform, kde k tomuto přechodu docházelo, ku příkladu ve Francii. A i teď více než 90 tedy digitální televize jde přes satelit. Každý z vás zná HDTV a my jsme vlastně i světový pohár ve fotbale se dívali na HDTV, což bylo skvělé. Dnes už je to všechno dávná minulost, zavádění HDTV, eh, hlavně díky satelitům je to možné. A už dnes v Evropě máme k dispozici 320 eh, programů na HDTV a eh, tedy satelity stále se rozvíjejí, ta poptávka roste z hlediska televizí HDTV, lidé už uvažují i o trojrozměrné televizi. I eh, tady roste eh, počet zájemců eh, mezi domácnostmi o širokopásmový internet přes satelit a také tedy hostujeme ty placené programy, jako třeba EGNOS, a Evropa by mohla se stát jakousi centrálou pro poskytnutí připojení do Ázie, Afriky a dalších částí světa. Je potřeba ale v kontextu RSPP zdůraznit jednu věc. Je důležité, aby eh, satelity i nadále byly tou hybnou cílou využívání kapacity. Tady je důležité IT, eh, ITU, eh, vybudovat, nebo roz, vyvinout satelit trvá určitou dobu a stojí to velké peníze a také není lehké ten satelit dostat tedy nad zemi, proto je pro nás naprosto rozhodující stabilní regulatorní prostředí. My od Evropské unie chceme, aby eh, nějakým způsobem překvapivě eh, neměnila to regulační prostředí, tak aby se stalo nepředvídatelným, Propojování Evropy se zbytkem světa je velice důležité, zvláště pro C pásmo. Řada evropských společností e, poskytuje internetové služby i do Afriky právě v tomto pásmu a je důležité, aby to harmonizované spektrum bylo k dispozici, aby e, vlastně se plnil ten cíl široké pásmo pro všechny. Takže je jasné, že my nechceme po nikom novou kapacitu, nové spektrum. My jenom žádáme, abyste nám poskytli stabilní regulatorní prostředí, kde se můžeme dál rozvíjet a pomáhat Evropě plnit její cíle. A také souhlasím s předřečníky, zvláště s kolegou z CISKA, a e, to se týká studie, z níž vyplynulo, že e, velká část toho, to, té pás, toho pásma širokopásmového poptávky je e, vlastně na video a především se poskytuje přes satelit. Myslíme, že technologie nemají stát jedna proti druhé. Myslím, že naše technologie může velice dobře doplňovat ostatní technologie. Jsme ochotni poskytovat to video a jiné služby mohou zase dělat něco jiného. Tolik rychle. Eh, ode mě zítra bude další kulatý stůl, myslím také v této budově, takže tam se znovu uvidíme. Děkuji za příležitost. Doufám, že jsem nepřetáhl dobu, která mi byla určena. Ano, všechno v pořádku. Děkuji za zajímavou prezentaci, za to, že jste dodržel svůj čas a nyní dám slovo panu Denisi Leskopovi, eh, řediteli výzkumu Telekom Business School. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě obtížné být posledním řečníkem, protože mnohé věci tady byly již řečeny, a velmi zajímavé věci. Takže s mým kolegem, kolegou Žerárem jsme připravili tuto prezentaci na toto slyšení. Rozhodli jsme se, že se soustředíme na něco, na čem nám velice záleží a na čem pracujeme již delší dobu, a sice jednotný trh telekomunikací. Souhlasíme s mnohým, co zde uvedli předchozí řečníci. Je jasné, že existuje určitá potřeba, že spotřebitelé a podniky využívají čím dál více telekomunikační služby a komunikační služby, buď tedy eh, na mobilních eh, zařízeních, dále lidé velice cestují, překračují hranice. A v tomto prostředí, kdy lidé cestují, pokud chcete komunikovat, i když pevné síly jsou dobře rozvinuty a máte všude Wi-Fi, přesto všechno je dobré používat smartphone nebo další zařízení tohoto typu. V tomto smyslu bychom mohli prohlásit, že používání mobilních telefonů se může jevit jako prvek, který by mohl posílit naši svobodu a volnost pohybu v EU a podpořit vytváření evropského bezdrátového trhu nebo mobilního trhu. A je to pravděpodobně určitý krok tímto směrem. A to je věc, o které se nepříliš hovořilo dnes. Jednoduchý příklad. Nemůžete vnímat Evropskou unii jako akvárium, jako 27 akvárií, v kterých eh, se ocitají sice inteligentní rybičky jako smart cars, které by ovšem nemohly překročit hranice právě z toho důvodu, že tady není harmonizované spektrum nebo není dobře koordinováno. Takže to jsou záležitosti, kde jsme všichni zajedno. Je nutné zajistit pohyb těchto služeb, musí moci překračovat hranice ve prospěch spotřebitelů. Je to také důležité i pro obchodní prostředí, zvláště pro malé podniky, které, i když se rozvíjejí lokálně nebo regionálně, by mohly potřebovat také rozvíjet svoje aktivity také jinde v Evropě a za tímto účelem by potřebovali přístup ke svým katalogům, ke svým informacím, ke svým databázím a to tedy v rámci cestování a přesunu. A samozřejmě za dostatečné rychlosti, aby mohli zajistit eh, přenos dat v reálném čase a také za podmínek dostupných a transparentních cen. Pokud budeme chtít vybudovat tento jednotný trh elektronické telekomunikace a mobilní komunikace, musíme si položit otázku ohledně atomizovaného současného trhu. Tady jsem uvedl několik faktur, tak trochu provokačně. To můžete najít na webu. Tady na těch francouzských fakturách vidíte, že tady je velmi vysoká faktura, 133 tisíc to bylo 2009 a 2010 William Harrison, anglický student, tak trochu používal příliš mnoho svého telefonu a vlastně měl fakturu na 8 tisíc liber. Takže vidíte, že tady jsou problémy s tarifikací, s nastavením eh, cen u těchto služeb. Můžeme zde zmapovat tři hlavní překážky. A předtím, než budeme hovořit o efektivním řízení spektra, si musíme uvědomit, že tady jsou obrovské náklady, pokud cestujete z jedné země do druhé a pokud využíváte těchto mobilních kapacit nebo těchto mobilních služeb. Platí to pro spotřebitele, ale i pro malé podniky, které možná mají potíže s tím, aby unesly tyto náklady a tím pádem neho, nemohou pracovat v jiných částech Evropy. Další věc, která tady byla vypíchnuta několika řečníky, dochází k atomizaci řízení spektra v Evropské unii. Jsou zde problémy s kapacitami. To je nutné vyřešit a to je také překážka. To je něco, čím bychom se měli zabývat. Například neexistuje celoevropská licence, která by umožnila rozvíjet služby po celé Evropě a neřešit eh, problémy řízení spektra. Pak je tady další aspekt, který je faktický a který souvisí se strukturou našeho trhu, kde jsou velice uzavřené společnosti, dále tyto licence jsou na 15 let a není tady skutečná možnost pro nové subjekty, aby vstoupili na tento trh a zahájili inovační procesy a zajistili nějaký výraznější pokrok na tomto trhu. Jinak řečeno, jaké jsou zde negativní účinky těchto tří překážek? První, stále více se ustupuje od vytváření tohoto jednotného trhu. Já pracuji již několik let v tomto sektoru a o jednotném trhu v telekomunikacích se hovoří již velmi, velmi dlouho. Poslední revize telekomunikačního balíčku se opět hovoří o vytváření tohoto jednotného trhu. Tam mám dojem, že se o tom hodně hovoří, ale zatím nic zde není patrného. Pro malé a střední podniky je to velice důležitá záležitost si připomenout, co bylo základem inovace. Základem inovace je mít diverzifikované, velmi agilní subjekty, kteří jsou kreativní a kteří velice rychle přinesou nové prvky na tento trh. V současnosti jsme svědky atomizace toho trhu z hlediska cen, z hlediska typu služeb. A tato atomizace neumožňuje malým a velkým podnikům využívat výrazným způsobem ze všech těchto systémů. Já vedu výzkum ve velké obchodní škole ve Francii. máme tam jakousi líheň a tam máme to štěstí, že tam máme inženýry, kteří pracují s manažery, mnozí z nich se zabývají něčím, co se nás všech týká a sice to je jaksi ošetřování starších občanů doma díky bezdrátové technologii a vidíme, že malé a střední podniky mají obrovské potíže, aby vyvážely toto know-how eh, za hranice své země. Velice dobře se rozvíjejí uvnitř své země, ale je velmi pro ně obtížné obchodovat s tímto know-how jinde. V USA je to mnohem jednodušší. Další negativní účinek Samozřejmě, že to omezuje naši volnost pohybu, ať už se to týká služeb nebo osob. I to je věc, kterou bychom se měli zabývat. A co budoucnost? Můžeme samozřejmě činit různé prospektivy a představovat si, jak to bude vypadat za deset let, jak budou vypadat služby nové generace. Pravděpodobně to budou služby, které které umožní využívat účinněji energie a budou řešit také otázky trvale udržitelného rozvoje. Budou to kanceláře v domácnosti, dále domotika, vybavení, to jsou tedy hlavní směry vývoje a expanze. My ale nemáme úplně konkrétní představu této budoucnosti. Já jsem před několika lety pracoval v regulaci telekomu a tam jsme v té době hovořili o mnoha inovacích, eh, na které nikdo nevěřil. Je obtížné opravdu popsat budoucnost z čeho se bude skládat. Jisté je, že pokud chceme, aby se objevovaly inovace, musíme to nějakým způsobem podpořit. A vracím se k tomu, co jsem uvedl. Bez ohledu na politiku, kterou chceme provádět, musíme mít na mysli malé a střední podniky, které jsou právě tím motorem inovace. A pro tyto podniky musíme vytvářet eh, prostředí, které by umožnilo otestovat tyto inovace. To znamená jim přidělit část spektra tak, aby mohli zde pracovat. To vše tedy mm, směřuje k vytvoření jednotného trhu elektronických komunikací. Podle nás by se to mělo opírat o existenci celoevropské platformy služeb, eh, která by používala dosti neutrálně jednotlivé služby, to znamená, že spotřebitel by konkrétně nevěděl, na co se napojuje, ale měl by přístup k těmto panevropským službám. Samozřejmě, že je zde příležitost eh, digitální dividenda, mnozí o tom hovořili. Eh, ta může vygenerovat různé reflexe ohledně kapacity těchto eh, částí spektra. Podle mě je to také výzva pro současné oligopolistické podniky, tak aby poněkud inovovali a snížili ceny. A navíc tato platforma by mohla také být zárodkem evropského jednotného trhu telekomunikací a podle mého názoru bychom to mohli realizovat díky jednotlivým politikám, které máme k dispozici, to je jednak řízení spektra a regulace, a směřovat k tomu, o čem hovořil Simon Forge před několika chvílemi, to znamená dynamicky udělovat části spektra tak, aby se vytvářely nové služby, aby se využívalo také služeb satelitu, tak jak to Peter právě před chvílí popsal. A také nezapomínat na to, že až rozdělíme toto spektrum, objeví se další otázky. Hovoříme o této digitální dividendě, ale nehovoříme o tom, co se bude dít po jejím rozdělení. Nesmíme také zapomenout na mm, politiku hospodářské soutěže. Musíme zajistit, aby ceny se nevyvíjely směrem nahoru, ale spíše směrem dolů. To znamená jako tarify, které jsou e, účtovány jednotlivcům v jednotlivých zemích. Jaké principy bychom měli aplikovat? Hovoříme o technologické flexibilitě. To znamená, že subjekt by si mohl rozhodnout, případně změnit své rozhodnutí a využívat nejlepší možnou technologii. Hovoří se dokonce o druhotném trhu spektra, na který by byly napojeny další technologie, ale předpokládá to kolektivní společné využívání tohoto spektra. Dále musíme zajistit také otevírání se trhu. Opekuji znovu, když pomyslíme na Microsoft, na Google nebo na Amazon, na všechny tyto podniky, tak si musíme uvědomit, že to byly malé podniky, které vznikaly právě v těch um, podpůrných podmínkách líhní. Naše eh, prostředí musí být dostatečně otevřené, tak aby se tento trh mohl dostatečně vyvíjet. A tím bych ukončil svoji prezentaci. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji. To poslední, co jste řekl o Google, Yahoo a ostatních, to byla velice důležitá poznámka. Já znám jednu švédskou společnost Notify, která se snaží nabízet Eh, placené hudební služby za to, že si tu hudbu mohou stáhnout, což je dneska poměrně radikální krok, ale jsou, eh, jsou prozatím úspěšní. Ovšem nejde to v Evropě, protože eh, vlastně je tady fragmentární uspořádání nebo fragmentární regulace práv vlastnictví, takže možná přejdou do USA. Takže teď bych rád otevřel prostor pro komentář nebo otázky. Jestli se někdo nepřihlásí, tak eh, položím otázku já. Vy jste poskytli své názory eh, na různé otázky, mluvili jste ze svých zkušeností, o tom, co znáte, abych to stručně schrnul. Bylo řečeno, že tady se dochází k rychlému vývoji, nevíme, jak daleko sáhlé ty změny budou, musíme něco udělat a všechno je velmi složité. Já eh, tomu přistupuji trošinku ironicky, protože to není schrnutí jenom vaší přednášky, to vlastně lze říci o všech těch našich dnešních eh, panelistech, které jsme dnes eh, slyšeli. I o všech tedy debatách, které se vedou na vysoké úrovni. Chci se vás tedy zeptat, v rámci těch vašich reflexí. Jaké konkrétní návrhy byste měli na změnu, na zlepšení té navrhované směrnice, o níž je zde dnes řeč? My máme v Evropském parlamentu na plenárním zasedání vždycky dvě minuty na to, abychom se mohli vyjádřovat. A teď dám tedy dvě minuty každému z vás na to, abyste nám pomohli změnit tu navrhovanou právní úpravu. Souhlasíte s tím samozřejmě? To první asi, co by bylo dobře říci, a také jsem to řekl ve svém, eh, ve svém eh, tedy expoze, bylo rozšířit tedy eh, to pásmo 5 GHz. Myslím, že by to nebylo nic proti nikomu a ničemu a že by z toho měli všichni prospěch. A ještě jedna věc, o které se zde dnes moc nemluvilo. V rámci toho spektra poskytovaného přes licence, a to je také důležité, Myslím, že je důležité dodržovat tedy ty stanovené limity, tak jak jsou nastaveny v rámci RSPP. A je potřeba eh, uvažovat i o možnostech dalších alokací spektra eh, vlastně přes licence. No, eh, s tím mi jenom tak neuniknete. Vy a Cisco jste prezentovali všechny ty ohromné tady křivky a grafy o nárůstu té, toho datového provozu a mobilního provozu a my jsme dnes vlastně nehovořili o rychlosti toho provozu, což je další dimenze, když hovoříme o kapacitě. Když vlastně vidíme tu obrovskou poptávku po vyšších a vyšších rychlostech. Cíl, když se e, na rok 2020 už e, vlastně chystá splnit cíl 100 e, eh, megabitů. jestli tedy by se to eh, poskytlo pro 50 eh, populace. Ehm, ku příkladu eh, v Jižní Koreji už brzy splní cíl tisíc MBPS. Jak je vlastně spektrum distribuováno dnes a jak se díváte na ten návrh komise ohledně osmistovkového pásma? Jak to ovlivní tu stoupající poptávku? Myslím, že ta otázka rychlosti se netýká jen spektra. V rámci spektra samozřejmě je potřeba říci, je to, že e, čím širší kanál, tím vyšší rychlosti dosáhnete, takže čím více spektra poskytnete, tak tím větší rychlost tady bude. Určitě to má určitá omezení, ty křivky nejdou do nekonečna, ale v tom mobilním provozu vlastně je, by bylo dobře eh, postoupit eh, ke 4G, eh, LTE a ne snad o roku 2020 by vlastně bychom měli dosáhnout 100 megabitů za sekundu. Už se toho mnoho udělalo. Také jde o to, abychom vlastně ta sklokeramická vlákna dostali blíž k domácnostem. Když se podíváte na mobilní páteře, tak vlastně ono je to radio, radio vysílání eh, vlastně pouze od toho stožáru k tomu telefonu, ale jinak je to, to jde přes dráty takže i s tím je potřeba něco udělat, aby se eh, vlastně eh, lépe využívala legisla- eh, kapacita a dosahovalo vyšších rychlostí. Ano, co se týče té otázky, co byste změnili, z našeho hlediska hm, toho není potřeba moc změnit. My chceme, aby Evropská unie a členské státy pečlivě zvažovaly širší kontext Mezinárodní telekomunikační unii protože satelity využívají jiné, tedy frekvenční, jiná frekvenční eh, pásma, jak asi víte, C, KU, KA, C a U intenzivně využívají operátoři skoro všude po světě, KA je už dlouho alokováno pro satelity a teď vlastně ty satelity poskytují eh, služby i koncovým uživatelům a vzhledem k té efektivitě dosahované satelity tím, že vlastně každé 2-3 stupně dokáží vlastně znovu využít celé to spektrum, tím eh, obrovsky zmnohonásobují tu kapacitu, která je k dispozici. A já se nemohu vyjádřit k té otázce 800 MHz, protože pro nás to není dost z hlediska ani spektra, ani ničeho jiného, ale důležitou věc se potřeba říci, co eh, se týče vysoké rychlosti pro Eh, koncového zákazníka. Eh, Vodafone pokrývá 90% Spojeného království, ale co těch vzbylých 10%? I těchto 10% vlastně eh, je potřeba nějakým způsobem obsloužit, ať už přes tady skalné vákno, nebo přes vystavěním dalších stožárů, tedy dalších, dalších stanic. Eh, na mobilní provoz, vlastně i eh, těmto lidem je potřeba to připojení poskytnout. Děkuji. Pan Liskop. Sur la, sur la première question. Co se týče první otázky, už jsme to uvedli částečně v prezentaci. Já si myslím, že je nutné vytvořit celoevropské licence, ať už se děje, co se děje. Samozřejmě musíme postupovat koordinovaně, harmonizovaně. A cílem musí být myšlenka jednotného trhu. Tuto myšlenku musíme mít na mysli a z této myšlenky vlastně se boduje Evropa, takže celoevropskou licenci. Jak se pak budou prodávat, to bude záležet na účelu. Mně se příliš nelíbí myšlenka mm, licence open source, Myslím si, že bychom měli najít jiný prostředek platby než eh, ta platba jednorázová a ve velmi vysoké úrovni. Měly by to být tržní ceny a měli bychom se zaměřovat eh, v rámci trhu na služby, které samozřejmě eh, jsou ekonomicky zajímavé. To je první část odpovědi. Možná, že bychom mohli najít nějaký systém licencí v zónách a tady Eh, souhlasím s kolegou, který hovořil. V zónách, které jsou těžko eh, jaksi zasažitelné, tam musíme mm, řešit tuto otázku a možná, že satelity jsou právě proto vynikajícím prostředkem. Co se týče 800 eh, MHz, tady nevím, co bych řekl, souhlasím s tím, co řekli moji dva kolegové předřečníci. Děkuji. Chce eh, se ještě někdo další přihlásit o slovo? Jestliže ne, poděkujeme našim panelistům. Děkuji vám za tuto diskusi. Já mám řadu takových stručných reflexí, o nich se zde, o nich se zde chci s vámi podělit. Eh, jedna věc, která zde vyplynula, potřeba řešení i z krátkodobého hlediska, z hlediska Wi-Fi, využívání těch veřejných eh, statků, různých částí spektra. Na to je potřeba se blíže podívat. Potom diskuse o panevropských službách. Já sám bych uvítal kroky v tomto směru. A i to, se skrývá za tímto záměrem, to znamená umožnění a usnadnění postupu tímto směrem. Možnost obchodovat s, licencim, s licencemi a různé um, propojení a spojení mezi operátory, to by byl veliký úspěch. Ale pak přicházíme i k diskusi o tom, jak uh, tedy uvolnit dostatečné množství spektra to vlastně mluvím o té diskusi, která probíhá v našem výboru bude vypracována první zpráva ke konci únoru. Na to se těším a také se těším na veškeré vstupy do ní. Ale je důležité, že jestli dojde k tomu navýšení provozu a pakliže máme využívat těch nejlepších příležitostí poskytovaných rychlostí i pokrytím, eh, je potřeba se zamyslet nad tím, jak to využít ještě dále. Možná, že by Evropa potřebovala 12 MHz. My teď hovoříme o stupni 800 eh, MHz a eh, máme za sebou zvládnuto 500 MHz. Problém spočívá v tom, že my vlastně pořád hovoříme o tom, jak to bylo v minulosti. A pak zase dojde vlastně k nárůstu provozu, ale co se stane, až vlastně dojde eh, k rozvoji služeb a nových zařízení. Ku příkladu vzpomínám si, eh, když jsem poprvé eh, slyšel o smartfonech a jakým způsobem potom změnili způsob využívání toho mobilního provozu, jaká, jakou změnu znamenal iPad – a iPhony, smartpady, to všechno, to nejsou vlastně ty poslední, poslední výdobytky technického výzkumu a vývoje přijdou další zajímavé přístroje a pak se bude ten vývoj zase odehrávat dál. Někdo z vás hovořil o zvyšování nebo intenzivnějším využívání tohoto provozu i v domácnostech. Eh, je zde řada věcí, které nevíme, které nedokážeme předpovídat, ale rozhodně víme, že ta změna přijde a stojíme možná teprve na jejím Prahu. Když si vzpomenu na černobílou televizi, tak v době, kdy eh, vlastně přišla na trh, tak to bylo fantastické, ale od té doby se mnoho změnilo. asi kolegové z BBC eh, v tom směru se mnou budou souhlasit. Co se týče změny, je potřeba na ní být připraven. I z hlediska ekonomického je to důležité. Také vlastně si vzpomeneme na vývoj v 80. a 90. letech ohledně eh, GSM. I to je potřeba mít na paměti. A tím tedy bych vám všem chtěl poděkovat za účast na tomto slyšení. Zvlášť chci poděkovat tomuto i předchozímu panelu a navrhuji, že jim zatleskáme.